Přijato. Jdeme na zprávu kolegy Lamasura. Provádění ustanovení smlouvy týkajících se posílené spolupráce. Nejprve pozměňovací návrh 2 od, k odstavci 9 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 12 původního textu na dvě části. Kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část odstavce 12 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 16 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 19 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 20 původního textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jdeme na odstavec 36, pozměňovací návrh 4, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Hlasujeme o původním textu odstavce 36 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Jdeme na úvodní ustanovení C, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Původní text na dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se? Přijato. A druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní můžeme krátce dát slovo panu kolegovi Lamasurovi. Prosím, máte slovo. Já vám děkuji, paní předsedkyně. A chci poděkovat velké většině kolegů a já výjimečně žádám o slovo, protože je to poslední zpráva, již mám tu čest eh, představit po 27 letech v Evropském parlamentu. Takže děkuji, kolegové. Merci. Ještě jednou děkuji. Ale já vás teď potrestám. Ještě dalšími slovy. V roce 89, 1989 jsem, jsem vstoupil do jakéhosi omezeného politického e, fóra, tedy na západ od železné opony. A parlament, který opouštím, za několik týdnů je skutečným parlamentem, který je skutečně evropský a kterou má, který také disponuje opravdovou legislativní pravomocí. A já chci nyní poděkovat všem kolegům, samozřejmě začínám svou skupinou, ale i nad rámec. Všichni spolupracovníci parlamentu, naši skupiny, naši asistenti za veškerou práci, kterou se jsme společně odváděli. Díky vám jsem se naučil, že naslouchání, dialog, vzájemná úcta, hledání kompromisu a také posedlo společným zájmem jsou daleko efektivnější nástroje než neustálý konflikt a konfrontace, které často, kterými se často vyznačují vnitrostátní debaty. Mnoho z našich eh, domácích parlamentů tady i na opačné straně Atlantiku by se mohli hodně poučit od této sněmovny. Já jsem eh, rád a eh, hrdý na to, že zůstávám vlastně anonymním pracovníkem, který však může svou trochou přispět k eh, této evropské konstrukci, která se navždy zapíše do dějin tohoto kontinentu. A přeji si, aby budoucím parlamentu většina byla jednotná v zájmu uspůsobení naší unie eh, v tváří tvář výzvám nového století. Ještě jednou děkuji. Máte tu skutečně jednoznačnou podporu vám i vašemu poselství. Všichni jsme tu viděli vaši práci za všech uplynulých 30 letech a byli jsme svědky této práce a přejeme vám hodně zdaru ve, ve veškeré vaší další činnosti. Nyní tu máme zprávu paní Breso. Breso. Takže přejdeme k této zprávě paní Breso. To je uplatňování ustanovení smlouvy týkající se pravomoci parlamentu vykonat politickou kontrolu komise 2, 4, 2. Hlasujeme jmenovitým hlasováním, konec hlasování. Zamítá se původní znění, 4 jmenovitým hlasováním. Konec. Zamítnuto. A nyní odstavec 8.3 jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Zamítá se. Původní znění v odstavci 8 jmenovitým hlasováním nyní. Konec hlasování. Schváleno. Odstavec 10, pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítá se? A nyní dospíváme k odstavci Deset původního textu jmenovitým hlasování Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Odstavec 24. Původně, původní zní dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní druhá část pro, proti, Zdrželi se? Schváleno? Rovněž? Odstavec 22. 6. Jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Odstavec 26. Pozměňovací návrh 5. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se odstavec 28, původní znění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Po odstavci 36, pozměňovací návrh 1, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Bod odůvodnění je původní znění, hlasujeme. Konec. Schváleno. Bod odůvodnění K. Původní znění, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A nyní celé usnesení jako celek. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A nyní přecházíme ke zprávě kolegyně Spinelli o provádění listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU. Odstavec 2.3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Po odstavci 2 pozměňovací návrh 8 elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Podstavci 8 od 4, bude pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Odstavec 9, 5. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování zamítá se. Podstavce 9, návrh 9, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Podstavci 10, návrh 10 pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. Podstavci 14, návrh 6, elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. V odstavci 17, návrh 11. Elektronicky hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. A nyní odstavec 21, návrh 7, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. V odstavci 21, 12, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. V odstavci 26, 13 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh 14, rovněž v podstavci 26, elektronicky hlasujeme 14. Hlasujeme a konec hlasování. Zamítá se. V odstavci 27, návrh 1, jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. A nyní v odstavci 28, 2, jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se v 28, návrh 15 ve dvě části. První část jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. A nyní druhá část 15 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec. Zamítnuto. Odstavec 32, pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. Návrh 17, jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní se dostáváme 42 původního znění, dvě části, první část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. A druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se. A nyní budeme hlasovat o celém usnesení jmenovitým hlasováním. Konec hlasování. Schváleno. A přecházíme k dalšímu bodu. A to je zpráva kolegy Rangela. Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv, včetně návrhu statutu Evropského veřejného ochránce práv 3 elektronicky. Konec hlasování. Zamítá se. 22, kde pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 23. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme. 23. Elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Nyní článek 274. Elektronicky. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. Nyní 24 pro, proti, kdo se zdržel. Zamítá se. Pozněcí návrh 25 elektronicky hlasujeme. Konec. zamítá se. Pět. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 18, kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. Ověříme. Ověříme. 18, ověříme. Elektronicky hlasujeme. Konec. Schváleno. 19 pro, proti, to se zdržel, prověříme, čili 19 prověříme, hlasujeme, konec. Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítá se. 26 Merovým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 27 bude pro, kde proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 28 Merovým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 7, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 29 jmenovitým hlasováním. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 12 padá, 8 bude pro, proti, kdo se zdržel, zamítá se, 30 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Chcete to prověřit? Dobrá. Slyším určitý nesoulad, takže to prověříme. 30. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. 31. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Těžko říct, prověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 32, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítá se. 3.8 původní znění, dvě části, kdo je pro první část, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Prověříme. Druhá část původního znění, 3.8, hlasujeme. Konec. Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 9. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec. Schváleno. 10. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec. Schváleno. 11. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 13. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 34. Kde pro? Kde proti? Kde se zdržel? Zamítá se. 14 a 35 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 21 dvě části. První část, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel schváleno. Druhá část, kde je pro, kde je proti. Raději bych to prověřila. Druhá část 21. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 15 jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 16. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 17. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 1, revidované znění, kde pro, proti, kdo se zdržel. Myslím, že zamítnu to, ale raději bych to ještě prověřila. Takže jedna upravené znění. Hlasujeme. Konec. Schváleno. A nyní dva upravené znění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítá se. A nyní budeme eh, hlasovat o celém návrhu. Pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. To je opravdu jedinečný kousek parlamentu. A nyní návrh usnesení. Jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. A je to schváleno. Pojďme dále, je tady zpráva kolegyně Fox komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky. Tady máme jedno hlasování o usnesení jako celku, jmenovitě hlasujeme nyní. Končím hlasování a je to přijato. Dále zpráva kolegyně Giuteland. Udržitelné používání pesticidů, návrh 34. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto odstavec 5 původního znění, dvě části. První část, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, ověříme. Ověříme druhou část odstavce 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato.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 a je to přijato. Druhá část pozměňovacího návrhu 6, opět jmenovité hlasování, zahajuji, končím hlasování a je to přijato. Návrh číslo 16, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 36, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 7, dvě části. První část, jmenovité hlasování, zahajuji. Končím hlasování. Je to přijato. Dále druhá část, jmenovité hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Návrh číslo 1, jmenovitě. Zahajuji hlasování skončím. A je to zamítnuto. Původní text, dvě části, odstavce 17, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 18, původní znění, jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 19 původní znění jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Odstavec 20, návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 22, původní znění jmenovitým hlasováním. Zahajuji nyní. Končím hlasování. a je to přijato. Dále eh, odstavec 2437. Eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 25, dvě části. Původní text, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, odstavce 25, kdo je pro, proti, zdrželi se Přijato. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 5. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. Přijato. Číslo 17. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. a je to zamítnuto. Číslo 18 jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. Je to přijato. Číslo 2 jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování. A je to přijato. Číslo 38. Kdo je pro? Proti? by se zamítnuto. Číslo 19. Jmenovitým hlasováním zahajuji nyní. Končím hlasování. Přijato. Číslo 39. Kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 40. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 42, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále číslo 9, jmenovité hlasování dvě části. První část jmenovitým hlasováním zahajuji nyní, končím. A je to přijato. Druhá část, návrh 9, jmenovitým hlasováním, zahajuji nyní. Končím hlasování. Je to přijato. Návrh 20D, jmenovitým hlasováním, zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 48 dvě části, první část jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. Přijato. Druhá část. Opět jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 21D jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se? Přijato. Číslo 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh číslo 22. Kdo je pro? Proti? Drželi se? A já myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Číslo 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 55. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 58. Hlasujeme dvě části. První část jmenovitě zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Druhá část, stejně jmenovité hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 23. Zahajuji hlasování jmenovitě. Končím hlasování. A je to přijato. Pozměňovací návrh 44 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Takže číslo 24 jmenovitě hlasujeme. Končím hlasování. Je to přijato. Odstavec 61. Hlasujeme o dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh číslo 25 jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Dále návrh číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ráda bych to ověřila. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Číslo 4. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme, prosím. Číslo 4. Končím hlasování. Je to přijato. Číslo 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 46, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 27, jmenovité hlasování. Hlasujeme nyní. Končím hlasování. A je to přijato. Číslo 47, kdo je pro? Proti? Drželi se zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Dobře, číslo 10 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Číslo 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, Ověříme. Zahajuji hlasování. 28. Končím hlasování. Je to přijato velkou většinou. 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 13. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Číslo 14, kdo je pro? Proti? Drželi se? Takže ověříme číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Číslo 30, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 31, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Číslo 15, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Číslo 26, jmenovité hlasování. Zahajuji nyní. Číslo, uh, končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení D, původní text, jmenovitě zahajuji. Končím hlasování a je to přijato. Číslo 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 33, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku, jmenovité hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. A teď máme takže to bylo přijato. A nyní poslední zpráva kolegy Beleta. Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Kolegové, ještě jedno hlasování. Odstavec 7, dvě části. První část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Eh, bod M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku jmenovitým hlasováním. Zahajuji nyní. A končím hlasování a bylo to přijato. Děkuji mnohokrát, přeji pěkné odpoledne. we start uh, the explanation. Začneme s vysvětlováním hlasování, takže prosím, opusťte sál v tichosti. A nyní dávám slovo třem kolegům, kteří se přihlásili k partnerské dohodě o rybolovu mezi pobřežím Slonoviny a Evropskou unii. Je to zpráva kolegy Joa Ferreiry a jako první má slovo A nebo ještě 30 sekund počkáme, ale víc už ne. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Tak kolegové, přejdeme na vysvětlování hlasování. Jako první bude mít slovo k dohodě o partnerství v oblasti rybolovu mezi pobřežím Slonoviny a Evropskou unii pan, paní Aguilera Garcia na jednu minutu a budu přísně hlídat čas. Paní Aguilera Garcia, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já bych chtěla vysvětlit, proč jsem hlasovala pro tuto dohodu. Dohody o rybolovu jsou vždycky důležité pro eh, signatářské země a samozřejmě pro eh, evropskou flotilu. Chtěla bych zdůraznit, že tato dohoda s malou zemí pobřeží Slonoviny která má pouze 20 milionů obyvatel a přes 60 různých etnických skupin. A tato země má za sebou eh, eh, občanskou válku, která vyostřila sociální nerovnosti. Podpis dohody s pobřežím Slonoviny, přestože tamní rybolovný sektor není velký, je velice pozitivním krokem, který uh, ukazuje solidaritu a ukazuje, že s touto zemí v Evropské unii spolupracujeme. Zejména sektor lovu tuňáka bude velmi těžit z této dohody, protože Předchozí dohoda je stará 30 let a nová bude eh, pozitivní pro obě strany. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Hanen na jednu minutu. Děkuji. Pro pobřeží slonoviny to byla skutečně eh, doba nabitá událostmi. Byl tu tweet německého eh, ministerstva, které vyjádřilo Eh, solidaritu s irskou hranicí a teď tu máme takovouhle dohodu. Eh, máme tu desítky, ne stovky eh, rybářských dohod s africkými státy, přičemž říkáme, že nadměrný rybolov je tím, co nás k tomu donutilo. Ale můžeme se na to podívat trošku z jiného hlediska. Teď řešíme, řešíme pobřeží Slonovy a Afriku, a přistupujeme k ním jako k ekonomické kolonii, jakožto dodavatele surovin do naší ekonomiky. A evropské tarify, to znamená, že vy můžete vyvážet uh, zelené, zelenou kávu, ale ne praženou kávu. Můžete vyvážet kakao, ale ne čokoládu. Jinými slovy, my naší ekonomickou politikou podporujeme, povzbuzeme efekty, které lidi udržují v chudobě, ale které také hodně stojí Eh, spotřebitele v Evropě. Měli bychom zrušit společnou zemědělskou politiku. Děkuji, kolego Hanane. A následuje kolega Kelly. Děkuji jako chci poukázat na významné příležitosti, které se tu rysují pro Evropskou unii a pro možnost udržitelným způsobem využívat rybolovné zdroje. Udržitelnost je klíčovým prvkem naší rybářské politiky. Mě tudíž tato dohoda těší, věnujeme velký, eh, velkou pozornost této prioritě. Je to významný krok, pokud jde o, o zodpovědný rozvoj eh, hospodářství pobřeží slonoviny. A já doufám, že tím pom- napomůžeme tomuto rozvoji. Tato dohoda, toto partnerství má eh, povahu vzájemného eh, přínosu, eh, vzájemné přínosnosti a eh, samozřejmě zajišťuje, aby se využívaly tyto zdroje environmentálně uvědomělým způsobem. To je jedna z našich priorit. Chránit mořské ekosystémy a e, tak blahopřeji e, všem, kdo se podíleli na vypracování této zprávy. Děkuji. E, Děkuji kolega Kelimu a přejdeme k další zprávě um, kolegy Ferrery na též téma, ale v tomto případě je to usnesení. A dávám slovo opět kolegovi Hananovi. Ne, on už odešel. V tom případě to můžeme přeskočit. A máme tu zprávu pana Franky o programu boje proti podvodům a jako první kolega Zdrojevský. Byla dost intenzivní i krutka, nezdążyłem vyražit. Děkuji vám moc krát. Během včerejší debaty, která byla velice krátká, jsem neměl možnost vyjádřit svůj názor na nový názor, a na pozměňovací e, návrhy. E, já si myslím, že tohle je jeden z nejdůležitějších aspektů e, nové zprávy, ten IT program. Jde nám tady o to nevytvářet byrokracii, ale naopak vytvářet mechanismy, které nám umožní velice jednoduše eliminovat vše, co nazýváme podvody. A chtěl bych zdůraznit, že tato zpráva byla přijata tak velkou většinou také proto, že se nám podařilo přijmout mnoho pozměňovacích návrhů, které zlepšily původní verzi a děkuji za to zpravodaji. Děkuji, pane Zdrojevský. A nyní má slovo pan Marias. Děkuji. Podvody jsou téma, které bychom měli řešit intenzivněji. Nicméně eh, já bych chtěl zmínit skutečnost, že některé zemědělské produkty, například maso, se dováží do Řecka z Albánie a je označováno jako řecký produkt. Eh, Totež u dalších zemědělských produktů. Eh, někdy se dováží maso i ze Skopje a zase je označováno potom etiketou jako řecký produkt. To je specifická forma podvodu a e, s tou bychom měli rázně zatočit. Evropská komise by to měla udělat. E, potřebujeme velice konkrétní opatření, která zatím neexistují a potřebujeme sankce pro tyto dvě sousední země. A to v rámci předvstupové politiky Evropské unie. Je potřeba přijmout nějaká opatření, abychom řešili to, že tyto produkty jsou označovány za řecké. Děkuji, pane Mariasi, a vidím, že pan kolega Henen nám zkrátí dnešní zasedání tím, že odešel, takže jdeme dál rovnou na kolegu Mamikince, prosím. Vážení kolegové, nedávná zpráva účetního dvora obsahuje alarmující čísla. V roce 2017 bylo využito 391 milionů euro v evropských fondech, ale pouze 15 milionů bylo zpětně získáno. Některé finance byly zneužity v zemědělství, jiné byly zneužity rodinami politiků. Ekonomické zájmy a zejména politická důvěryhodnost Evropské unie jsou vážně poškozeny, protože neexistuje skutečně evropský mechanismus detekce podvodů. Vážení kolegové, tady eh, si musíme uvědomit, že při boji proti podvodům nemůžeme spoléhat na národní orgány, orgány, které často sami podvody páchají. Vítám návrh komise, který má chránit finanční zájmy Evropské unie a vítám pozměňovací návrhy eh, ke zprávě pana Salafranky, které volají po více spolupráce mezi příslušnými eh, agenturami, jako je OLAF, eh, Eurojust, Europol, Evropský veřejný žalobce a tak dále. Hlasoval jsem pro. Děkuji. Děkuji, pane kolego Mamikinci. A nyní má slovo

víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace. A jako první pan Rupert Matthews. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem s velkým potěšením hlasoval pro tuto zprávu, která mění to, jakým způsobem je kontrolován rybolov v západních vodách. Já myslím, že všichni tady konstatujeme, že společná země rybolovná politika byla katastrofická. Evropský rybolovný průmysl eh, došlo k poklesu populace ryb, poklesu zaměstnanosti a v zásadě je opravdu potřeba se zaměřit spíše na regionální, regionalizovaný přístup. To je ta správná cesta. Já vidím, že k tomu dochází v západních eh, oceánech, kdy samozřejmě rybáři z Británie jsou velmi aktivní, ale je opravdu ostuda, že Evropská unie eh, nedokáže zajistit plnou kontrolu eh, ryb rybolovu u těch malých subjektů, protože jsou to právě oni, kdo nejenom tomu rybolovu nejlépe rozumí, ale kdo právě jsou nejlépe schopni eh, zabránit, zajistit, že to bude udržitelné. A já doufám, že po Brexitu se nám to v Británii podaří. Děkuji panu kolegu Matiusovi a slovo má pan poslane, paní poslankyně Aguilera Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Jestliže je tady jeden hlavní pozitivní aspekt a těch několik aspektů pozitivních tady je, tak je to hlavně to, že to přijímáme před Brexitem, takže západní vody Atlantiku budou podléhat pod víceletý plán pro populace ryb. Já myslím, že to je velmi pozitivní věc, že to přinese eh, větší stabilitu západním vodám a přilehlým vodám. Je pravda, že původně jsme preferovali rozdělení sever-jih, ovšem je dobré i to, jak to dopadlo. Je to něco, co přinese stabilitu tomu rybolovnému sektoru a my tady mluvíme o více než nějakých 400 tisících plavidlech. Je to tedy významný sektor. Já bych byla ráda, kdyby tam bylo trošku omezené eh, ten volnočasový rybolov eh, ve srovnání s profesionálním rybolovem, ale i tak to je dobrý výstup a myslím, že tento plán bude představovat dobrý základ pro budoucnost rybolovu v Atlantiku. Děkuji paní poslankyni Aguilera Garcia a slovo má pan poslanec Sean Kelly. Děkuji, paní předsedkyně. Opět i zde jsem hlasoval pro tuto zprávu, protože se domnívám, že to je velmi dobrý kompromis. Je to zpráva, která pomůže rybářům v těchto vodách eh, pokračovat v rybolovu a zajistí to takovým způsobem, který přinese ochranu životnímu prostředí. To je velmi důležitá věc, protože nemůžeme eh, vyčerpat všechny ryby, které jsou v těchto mořích. To by nám už žádné ryby do budoucna nezbyly a nemohli by potom být ani rybáři. Takže já myslím, že tohle je velmi dobrý kompromis. Já tuto zprávu vítám. Také vítám eh, dohodu týkající se lidí, kteří se věnují volnočasovému rybolovu. Je to eh, důležité a pomůže to i těmto lidem. A stejně tak to na podpoří i rybolovný cestovní ruch. Je to něco, co mi osobně velmi leží na srdci. Děkuji vám, pane Kelly. A nyní můžeme přejít k další zprávě kolegyně Gardiny týkající se mechanismu civilní ochrany Unie. Máme tu dvě vysvětlení a jako první Stefan Malul. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je potřeba eh, zdůraznit jeden aspekt, který trošku eh, mě znepokojuje na Evropské unii, a to je taková ta úplná disponibilita vůči romským etnikům, zejména pokud jde o hospodářskou pomoc. Musím říct, že to je opravdu hodně citlivá situace, která když si vezmeme, že v celé Evropě máme desítky a desetky milionů nezaměstnaných, zejména v oblasti středozemního moře, kde opravdu je riziko skutečné eh, sociální vzpoury. Takže já bych byl rád, kdyby Evropský parlament věnoval velkou pozornost tomuto tématu v takto citlivé chvíli a kdy bychom opravdu eh, měli klást důraz na to, že ti, kdo budou zastupovat Evropskou unii, budou zastupovat zároveň národní zájmy. A já myslím, že toto je krok správným směrem, kdy eh, je potřeba chránit menšiny na našem kontinentu, potřebují svoji důstojnost, to jistě, ale zároveň musíme zajistit jejich integraci, protože velmi často na straně těchto menšin nevidíme žádnou ochotu podílet se na tom, co chceme my a tu spolupráci. Eh, Děkuji. Kolega Maulu. A nyní Notis Marias. Děkuji. Evropský mechanismus civilní ochrany má značný význam, protože zejména jižní státy čelí obrovským problémům způsobeným přírodními pohromami. V Řecku jsme zažili v Atice povodně, lesní požáry, které si vyžádali 100 obětí. Lidé, kterým schořeli domy, ještě nedostali kompenzaci. Vláda by s tím měla něco dělat. Jsou naprosto nekompetentní. Jak říkám, ještě ani nezaplatili odškodné lidem. Měli bychom také změnit eh, to, jakým způsobem funguje Fond Solidarity. Využívání těchto prostředků by mělo být mnohem flexibilnější, abychom mohli obětem, oběti očkodnit. Děkuji. A mám za to, že ještě je tu jedna žádost o slovo. Kolega Paria. Drazí kolegové, já myslím, že Evropská unie musí dělat více, pokud jde o její kapacity eh, reakcí za těchto okolností. A myslím si, že jsme teď v klíčovém stádiu, pokud jde o rozvoj a implementaci tohoto plánu ale vyžaduje si to více spolupráce mezi členskými státy. Evropský mechanismus civilní ochrany, který samozřejmě si vyžaduje větší evropskou solidaritu, může sehrát důležitou roli, pokud jde o společnou strategii v čelení výzvám, například v oblasti klimatických změn. Musíme dělat více a lépe, Musíme konsolidovat záchranné mechanismy a doplnit tak nástroje, které mají k dispozici národní vlády. Děkuji a přejdeme k další zprávě kolegyně Bonafe. Minimální požadavky pro využití vody. Kolega Solteš. Za besedo. Torej, vodni viri po celé Evropi kar predstavljeni in podvrženi. Děkuji, vodní zdroje jsou skutečně vystaveny tlaku v celé Evropské unii. To, co děláme, je tudíž zásadní. Voda může představovat problém i v budoucnosti a proto je nezbytné opravdu uvažovat o možnostech eh, opětného využití vod, včetně eh, tedy vody Eh, odpadní vody, již použité vody. Musíme mít čističky a může to mít eh, dopad v zemědělství v mnoha ohledech. Tím, že budeme tuto vodu znovu používat a, bude se do vody, do přírody eh, vlastně vracet část této vody. Čili je to, jde o opět nevyužití v zemědělství, ale musíme dát pozor na všechny ty zbytky léku a tak dále. Děkuji vám a nyní kolega Zdrojevský. Já jsem byl starostou města Vroclav víc než 11 let, takže vím, jak tento problém vypadá. A já to zmiňuji proto, že tato zpráva zmiňuje něco, co je nové a co je velice důležitá novinka. Spravodajka souhlasí s rozsahem působnosti omezeným zejména na zemědělství, ale evropská, evropské regulace by měly být harmonizované i pokud jde o využití městských odpadních vod. Na to upozorňuji